Kolegové, kolegyně, dovolte, abych zahájil dnešní schůzi. Čeká nás opravdu dlouhé, komplikované hlasování. Nejprve dovolte, abych vám vysvětlil v podstatě to, co se děje tady zde vepředu. Tom Hanks a Steven Spielberg se na mě obrátili. takže, takže ne. Je to v podstatě takové natáčení, které probíhá z, eh, z generálního ředitelství pro komunikace, tak aby měli 300, 360 stupňový pohled na jednotlivé zasedací místnosti, o tom, jak náš parlament funguje, jakým způsobem zde pracujeme. To filmování proběhne v průběhu hlasování o zprávě kolegy Marinesku, takže budete opravdu světově proslou osobou ode dneška, pane Marinesko. A poté i v průběhu rozprávy s komisařem Tajánem, to budeme zde filmovat. Takže opravdu budeme potřebovat hodně kamer, je to takový panoramatický film, který bude součástí konceptu pro návštěvníky Evropského parlamentu, schválilo to Běro v dubnu 2008. Jde o film, který bychom mohli ukázat našim občanům, aby viděli, jakým způsobem pracujeme zde ve Evropském parlamentu. Myslím, že si zvolili tři nebo možná čtyři výbory, ve kterých bude probíhat toto natáčení, ty nejdůležitější výbory samozřejmě. A to je právě důvod, proč se obrátili i na mě, abychom teda mohli poskytnout tyto informace o našem výboru pro dopravu a cestovní ruch. To znamená, budou to takové různé části našeho výboru, práce v našem výboru, za, zároveň se bude natáčet i na našem společném plenárním zasedání, které proběhne zítra. Jak vidíte, jsou zde klasické kamery, ale i tyto úžasné přístroje, které jsou zde přede mnou a to je právě ten panoramatický pohled, 360 stupňový pohled na naši místnost. Chtěl jsem vás o tom informovat, abyste věděli, o co jde, ovšem kolegové, kolegyně, ty musíme varovat, protože máme teda toto úžasné natáčecí zařízení zde, 360 stupňový panoramatický pohled. To znamená, že skutečně zde neexistuje žádné místo, kde byste se mohli schovat. To znamená, když vás bude svědit nos nebo cokoliv jiného, tak prosím, abyste si uvědomili, že permanentně budete pod dohledem kamery, protože samozřejmě to jsem chtěla říct, nechceme, aby někde opravdu tam byly nějaké podivné obrázky, které z toho vyplynuly v tom filmu. Jistě, kdyby viděli, že paní Lichtenberger bude mít nejúžasnější dneska oblečení a nejúžasnější klobouček sebou, tak by určitě byli připravili ještě další nějaké úžasné kamery. Takže to je jenom na úvod, je to opravdu pro naše generální ředitelství, pro komunikace, tak aby naši občané viděli, jakým způsobem se fungujeme, pracujeme a jistě se jim to bude líbit, až ten film bude celý už připravený. Dalším bodem na našem dnešním programu je hlasování. Je to hlasování o zprávě kolegy Marinesku. Jde o nákladní dopravu. Budeme hlasovat o jeho zprávě. Rád bych vám připomněl, že byste měli mít sebou hlasovací lístky a rovněž, než začneme, tak uděláme takový kratičký jenom kontrolní test. Tímto zahajuji kontrolní hlasování. Prosím, hlasujte nyní. Can we just make Zdá se, že zelení, zeleným se to nepovedlo, takže teď už by to mělo být všechno v pořádku. Hlasovali všichni, končím hlasování. žádné problémy s čísly, s počty, paní Kasteny. Dobře, výborně, takže můžeme začít. První. kompromisní návrh A, bude to, který pokrývá 12 a 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Dále je to 13. Od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 14. od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem, který máte před sebou. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 97 byla stažena, to znamená 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 99. Ta byla stažena. 15. od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 102. To vypadlo. 105. od pana Rekeho. Je to k článku 2. To znamená 105. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 106 byla stažena. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh C, článek 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Devatenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Dvacítka. pravodajem. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 21 od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh D. Článek 2. Příloha. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Dvacet jednička. Ústní pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Sedmička. Odstavec jedna. Ústní pozměňovací návrh od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 117. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 118. od paní Bilbao. Ústním pozměňovacím návrhem od paní Bilbao. Kde je to? Proti? Zdrželi se. Musíme to ověřit. 118 ověříme. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 16 pro, 17 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. 26. Od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis E. Je to odstavci 4, článek 7, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 128. Ústní pozměňovací návrh od pana Liberackého, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G. Článek 7. Dále je to odstavec 6a, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Dále zde máme třicítku od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 31 od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 32 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Článek 8, odstavec 4, ústní pozměňovací návrh od paní Bilbao. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 20, 129. Tady máme hlasování po částech, které požadoval pan Marinesko. První část s slovy along with other measures a druhá část začíná it must also take into account. Takže první část u 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třetí a promiňte, vidíte, takže je zde ještě třetí část, to znamená poslední věta, poslední věta 129, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále je to 33 od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, Proti? Zdrželi se. Schváleno. 34. Od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Desítka. Článek 1. Ústní pozměňovací návrh od zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 35, 36, 7 a tak dále, až do 42 to všechno bylo staženo. Kromě 41, ano, už to vidím. Ano, samozřejmě, v klidu uděláme 41, kde je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 43, kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se, schváleno. 44 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Jedna třednička vypadla, 45 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro? Proti. Proti, zdrželi se. Schváleno. Tak a nyní je to dvanáctka odstavec 2, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 12, ústní pozměňovací návrh od zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 139. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H. Je to článek 12a, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 48 od zpravodaje. Kdo je pro? <clears throat> Proti. Zdrželi se. Schváleno. 49 od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 50 od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 51 byla stažena, 52 od zpravodaje, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 146 od pana Kramera, kde je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. Padesát česká od zpravodaje, kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. 148, 149, to jsou identické návrhy, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57. od zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59. 58 byla stažena, 59 od zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62, pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 63 od zpravodaje, tam šlo o vyškrtnutí textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 150 vypadla, 64 od zpravodaje, je to článek 15, odstavec 3, 64, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 151. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 152 od pana Kramera. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 65 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 66. A 67. můžeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 154 a 155, to jsou identické návrhy od pana Ertuka a pana Tremosy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Musíme to ověřit. 154 a 155 hlasujeme nyní. Has everybody voted? Hlasovali všichni. Konec hlasování. 35 hlasů, 116 pro, 18 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Takže nyní můžeme hlasovat o 156C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68. zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 157 a 158 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 159 odpadá. Takže není číslo 69 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Článek 20, odstavec 1. Poznací návrh číslo 70 až 76. Tady je návrh zíto unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 77 bylo staženo. Číslo 78 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 160 pana Kramera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pane Marinesku, ke 161. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád stáhnul ústní poznací návrh, takže budeme navrhuji hlasovat o původním znění návrhu 161. Dobré, to všem jasné. Ústní poznací návrh byl stažen, takže hlasujeme o původní verzi 161, čili číslo 161 původní verze. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní číslo 162 pana Riketa, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 163. Paní Bilbao, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 164 s ústním poznacím návrhem, a to zdůrazně před, tam byly určité zmatky, čili 164, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Číslo 165. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 166. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 167. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 79. Zpravodaje. Přijato v rámci kompromisu D mi říká sekretář, takže 168. Moment. Takže teď jsme u jedničky. 79, 169 odpadají. Eh, čili bod odvodní 4, ústní pozici na číslo 1 s ústním návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 2 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 4 s ústním poznacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 80 paní Tykau. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromis číslo jedna, pardon, I, kompromis I. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 83 k bodu odůvodnění 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis je k úvodnímu stanovení 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení číslo 13, návrh 87. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. Šestka zpravodaje s ústním poznacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 7 a 89 byly staženy, takže nyní u 88 ještě musíme hlasovat o druhé zmínce Railway Undertakings, železniční podniky. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si tu druhou zmínku o v angličtině Railway Undertakings, tedy podniky na železnici u 88. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Pokud ano, končím hlasování. 34 hlasů, 122 pro 12 proti, takže jednoznačně přijato. Nyní číslo 90 pana Marcinkeviče, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička byla stažena. Číslo 91 pana Kramera, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 92 paní Tykau, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. To znamená devítka odpadá. Číslo 93. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 94 staženo. Desítka zpravodaje s ústním poznacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Jedenáctka byla stažena, číslo 95, staženo, pokud vím, ne? Dobrá, takže 95 paní Vilbao. Já tady mám dvojité, ale to nevadí. Takže 95, kdo je pro? Ne, hlasujeme o 95. Jedenáctka byla stažena, ale o 95 se musíme hlasovat. Takže nyní číslo 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní závěrečné hlasování. Jste připraveni? Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 36 hlasů, z toho 30 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Zpráva je přijata. Blahopřeji panu Marineskovi. Well done to everybody. Tak to byla výborná práce. Děkuji vám všem. To šlo dnes hladce. Teď si uděláme desetiminutovou, respektive čekáme pana komisaře Tajeného za deset minut. Byla bych ráda, kdybyste tady vydrželi a poslechli si, co nám pan komisař bude chtít říci, takže sejdeme se opět za méně jak deset minut. Arriva lei, arriva.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

Dámy a pánové, dovolte, abych znovu zahájil, respektive budeme pokračovat ve schůzi. Dovolte, abych přivítal pana komisaře Tajanyho na dnešním zasedání našeho výboru. Pan komisař není neznámou osobou pro nás, kteří to působili v předchozím funkčním období nebo ještě dříve. Již v minulosti byl komisařem pro dopravu, poté dostal na starost jiné portfolio v aktuálním funkčním období. Takže vítejte, pane komisaři, vítejte mezi přáteli ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. Určitě si vás rádi vyslechneme, pokud je o politiku pro oblast cestovního ruchu. Já budu poslouchat velmi pozorně, protože miluji v Británii naše železničářské památky a jiné památky turistické, ale určitě si vás i ostatní vyslechnou rádi i v dalších tématech. Děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas a máte slovo. Thank you very much. Chairman, thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za vaši práci. Přejdu do své mateřštiny. Podařilo se mi v Lisabonské smlouvě najít právní základ pro cestovní ruch. Já jsem si totiž přál, abych mohl i nadále docházet k vám do výboru. O to mi šlo. Tedy díky Lisabonské smlouvě mohu i nadále spolupracovat s vaším výborem. S tímto výborem jsem již spolupracoval téměř dva roky a podařilo se nám eh, dosáhnout dobrých výsledků. Eh, přistoupili jsme k té řadě dobrých reform a tak doufám, že se nám to bude dařit i nadále v rámci oblasti, se kterou se zabýváme nyní, pro kterou máme poprvé právní základ a já jsem prvním evropským komisařem, který má tuto politickou odpovědnost pro cestovní duch s odpovídajícím právním základem. Těším se na spolupráci s vaším příslušným výborem a doufám, že opět všichni budeme táhnout za jeden vás. Víte, že Evropská unie tedy dala, dostala nové kompetence v oblasti konkurenceschopnosti a rozvoje eh, turistických podniků. Jde o koordinaci cestovního ruchu mezi jednotlivými členskými státy. Je to horizontální úkol a musíme se společně musíme postarat o to, aby se tyto politiky rozvíjely. Doufám, že tedy budeme spolupracovat tak, abychom mohli definovat obsahy této politiky a dokázali poskytnout také odpovídající prostředky. Evropská unie musí být činná v oblasti cestovního ruku, protože je to sektor, který představuje třetí největší ekonomickou činnost Evropské unie. A to jak co se týče obsahu od obchodu, tak také počtu zaměst, pracovních míst. Je důležité, abychom v této oblasti vytvořili růst a zaměstnanost. Cestovní ruch má důležitou úlohu pro hospodářskou a sociální integraci ve venkovských oblastech, také v oblech, odlehlých oblastech. Několik čísel. 5 HDP v Evropské unii je vytvářeno cestovním ruchem. 10 je to, pokud člověk zohlední i obraty. V oblasti cestovního ruchu je čino téměř, jsou činy téměř 2 miliony podniků, které eh, zaměstnávají asi 10 milionů zaměstnanců. A je to téměř 12 zaměstnanců v celé Evropské unii. Evropská unie je nejdůležitějším trhem pro cestovní ruch, protože máme ročně 380 milionů turistů, které tedy navštěvují Evropskou unii. Evropská unie je také vynikajícím místem pro strávení dovolené. V roce 2008 Evropané podnikli více než jednu miliardu cest. Cestovní ruch je tedy velice důležitý. A to, jakým způsobem trávíme své dovolené, své prázdniny, je důležitým ukazatelem naší kvality našich životů. V Evropské unii máme co dočinění s fenoménem stárnutní populace a proto je důležité, aby cestovní ruch byl přístupný i osobám, které mají obtíže, pokud cestují. A zde mám na mysli starší občany a občany se sníženou mobilitou. Kdo se vyzná v této oblasti, ví, že v současné době jde o to, abychom podpořili občany při cestování, pokud se potýkají s problémem snížené mobility, a to se týká velkého množství evropských občanů. Také mladí lidé a rodiny, které nemají příliš mnoho peněz, musí být zohledněny a podpořeny. Je tedy důležité, aby občané mohli využívat svého práva na cestovní ruch. Jakožto komisař chci také podpořit práva cestujících. Nyní zde od Jde o to, abychom zlepšili jejich práva jakožto turistů a to, tento úkol bych rád společně s vámi splnil. Stejně jako v ostatních sektorech, samozřejmě cestovní ruch bohužel byl um, jakousi obětí hospodářské a finanční krize. Proto jsme měli v Madridu 14. a 15. čtvrtí konferenci na vysoké úrovni, která se věnovala rozvojovým perspektivám cestovního ruchu. Španělské předsednictví eh, potom um, uspořádalo neformální setkání ministrů a v této souvislosti bych chtěl poděkovat vašemu výboru za váš důležitý příspěvek. Paní Ayala Sender ve jménu tohoto výboru pohovořila a byl to opravdu důležitý příspěvek, který Evropský parlament učinil. Neformální schůzka ministrů potom podepsala společné prohlášení a v tomto prohlášení je vyzvá, komise vyzvána k tomu, aby předložila sdělení, ve kterém bude definovat rámec pro tuto odvětvovou politiku. Členské státy se na tomto procesu podílí. Jedná se zde zejména o to, aby byl učiněn první krok směrem k celostnímu přístupu, tak aby Evropská unie měla eh, trvale udržitelný sociální cestovní roh. V rámci eh, konzultací se setkaly zainteresované strany ze soukromého veřejného sektoru a eh, dospěli k návěru, že je důležité mít lepší spolupráci, mít společný rámec pro evropskou politiku v tomto odvětví. Jde tedy nej o to nyní vypracovat nové sdělení o cestovním ruchu, které má být předloženo do konce roku. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně zúčastnili na této zprávy a kteří umožnili to, že tato konference byla úspěšná. Zejména chci poděkovat poslancům, kteří se Eh, konference zúčastnili, jako například panu Krámerovi, panu Luis de Grandesovi a dalším. Rovněž bych chtěl poděkovat paní Ayala Sender, která společně se mnou vypracovala eh, závěrečné prohlášení, tedy společně se mnou a s panem ministrem Sebastian. Nyní bych chtěl krátce zmínit určité aspekty, které bude které budou zohledněny v textu sdělení. Hlavním cílem politiky cestovního ruku bude to, aby byla podpořena konkurenceschopnost průmyslu cestovního ruchu. Jde o to, aby tato oblast byla trvale udržitelná a abychom v rámci Evropské unie v této oblasti měli odpovídající růst. Tento cíl je v souladu s novou evropskou strategií EU 2020, která byla schválena komisí 3.3 tak abychom tento cíl mohli realizovat, musí všichni, kteří se na tomto podílí, tedy útvary umise, členské státy a zástupci sektoru, společně úzce spolupracovat a to koordinovaným způsobem. Na evropské úrovni budou existovat určité činnosti, které budou doprovázeny opatřeními členských států, tak abychom zachovali princip subsidiarity a proporcionality. Po veřejných konzultacích eh, byly hm, vypracovány určité návrhy a zde jde o určité přeshraniční aktivity, které bych rozdělil do čtyř oblastí. Za prvé podpora konkurenceschopnosti a inovací v rámci tohoto sektoru. Za druhé zlepšení trvalé utržitelného turismu a odpovědného cestovního ruchu v oblasti Evropské unie a také v rychle rostoucích ekonomikách a rozvojových zemích. Za třetí zlepšení imidže Evropské unie a udržitelnosti cestovního ruchu a za čtvrté integrace cestovního ruchu do politických a finančních nástrojů Evropské unie. Podpora konkurenceschopnosti je důležité, aby cestovní ruch byl více konkurenceschopný. To je důležité proto, aby tato oblast mohla dynamicky a trvale udržitelně růst. Proto je z mého pohledu důležité, aby se zlepšily ekonomické znalosti v oblasti cestovního ruchu. Jde o to, abychom měli odpovídající studie, statistiky a spolupráci s mezinárodními instituty, jako je například eh, Mezinárodní organizace pro cestovní ruch a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. V této souvislosti je důležité, abychom měli odpovídající sítě které budou propojovat výzkumné instituty, observatoře a univerzity. A zde by bylo dobré vytvořit Evropskou observatoř pro cestovní ruch. Dalším důležitým zdrojem údajů jsou údaje Eurostatu. Jsem rád, že Evropská komise před přednedávnem schválila návrh evropského nařízení, které se bude věnovat statistikám v oblasti cestovního ruchu. Nyní se k tomu musí vyjádřit Rada a parlament. V poslední době hráli klíčovou úlohu pro konkurenceschopnost veškerých oblastí ekonomiky, zejména inovace a nové technologie. Platí to také pro cestovní ruch. Důležitý je, důležité jsou zde zejména informační a komunikační technologie které zpřístupňují v širokém měřítku veškeré služby v cestovním ruchu. Já sám bych toto velice rád podpořil a chtěl bych, aby tyto technologie ve větším míře využívaly zejména malé a středně velké podniky. Dále jsou důležit, je důležité zlepšit přístup k úvěrům a je také důležité, aby se odpovídající podmínky zapojily do výzkumných a inovačních programů. Dále je důležité zlepšovat odborné znalosti podniků a subjektů, které jsou činné v této jsou oblasti. Je důležité, aby se zlepšilo vzdělávání, aby se zlepšila znalost nových technologií. Zároveň si musíme uvědomit, že toto odvětví je velice sezónní. V této souvislosti bych chtěla realizovat konkrétní iniciativy, které se budou snažit prodloužit hlavní sezónu v Evropě. Zejména vítám projekt Kalypso, který Evropský parlament velmi podpořil, rovněž komise ho podpořila. Jde o zlepšení turistického toku mezi jednotlivými členskými státy, zejména v době, kdy není hlavní sezóna. Trvalá udržitelnost je také důležitá. Kvalita destinací samozřejmě závisí i na životním prostředí a na tom, jakým způsobem se v těchto destinacích chová vlastní obyvatelstvo. Proto je pro mě důležitý celostní přístup, který zohlední sociální kohezi, ochranu životního prostředí a další aspekty. Nový politický rámec, který chceme vytvořit, se má postarat o to, aby pět pilířů udržitelnosti zůstalo i nadále v oblasti evropského cestovního ruchu. Hospodářská udržitelnost, sociální udržitelnost, teritoriální udržitelnost i kulturní udržitelnost jsou velice důležité. Já doufám, že většina evropských destinací již splňuje všechna tato kritéria udržitelnosti. Chtěl bych zmínit ještě excelenční iniciativu, která existuje od roku 2006. Rovněž nám jde o to podpořit sítě regionálních a lokálních destinací. A předložíme také odpovídající návrhy pro udržitelné řízení cestovního ruchu. A jsem také rád, že zde máme odpovídající návrhy Evropské komise, kde jde o to vytvořit systém ukazatelů udržitelnosti na lokální a regionální úrovni této souvislosti je důležitá oblast životního prostředí, kultury. Je důležité také zohlednit lokální obyvatelstvo nejen v Evropské unii, ale také ve třetích zemích. Jde tedy o pověst cestovního ruchu. Jde o to, aby cestovní ruch byl kvalitní. Takže je důležité se zaměřit na image a kvalitu cestovního ruchu v Evropě. Musíme náš potenciál, který máme, využívat co nejlepším způsobem. Je důležité, aby ve důležitých třetích zemích, které slouží jakožto destinace, byla zlepšena image Evropy jakožto důležité destinace. V této souvislosti chceme spolupracovat s komisí a členskými státy a také s odpovídajícími příslušnými národními úřady cestovního ruchu, tak, abychom vytvořovali, vytvořili společnou evropskou značku. Tento projekt plně podpořili všichni ministři, kteří byli přítomní v Madridu na neformální schůzce ministrů. Rovněž je velice důležité, že zde máme evropský portál cestovního ruchu Visit Europe. To je velice dobrá věc, která podpoří hm, turisty, které přicházejí do Evropy, abyste zdrávili svou dovolenou. Turisté zde naleznou informace o jednotlivých členských státech Evropské unie. I na tomto poli je velký prostor pro zlepšování je možné poskytovat různé tematické informace. Já si myslím, že Visit Europe je důležitý portál, který se soustředuje na mezinárodní cestovní ruch. Já se soustředím na to, abych zlepšil atraktivitu evropských destinací. A to nejenom pro turisty, které procházejí ze třetích zemí, ale také pro turisty, které, kteří pocházejí ze zemí Evropské unie. Jde důležité o to podpořit spolupráci také se zeměmi zóny Euromed a se zeměmi rozvojovými. V této souvislosti Chceme zohlednit rovněž Čínu a Rusko, ty již projevili svůj zájem o zlepšení spolupráce s Evropskou unii. Oni by rádi podpořili tuto spolupráci v různých odvětvích cestovního ruchu. S Čínou jsme zahájili již konkrétní iniciativy. bude existovat internetové spojení s Čínou, jisté propojení odkazů. Chceme, mít dobré, si vymě, chceme si vyměňovat dobré praktiky regionálního udržitelného cestovního ruchu. Také v Šanghaji na výstavě Expo bude, budou představeny určité opatření Evropské komise. Co se týče Ruska, tak zde jsme navázali kontakt s turistickou akademií a budeme tuto spolupráci nadále prohlubovat. Dále zde máme i další možnosti pro rozvoj cestovního ruchu. Co se týče pátého vydání Edenu, kde máme excelenční cíly do roku 2011, týká se to průmyslové archeologie, jsou to staré továrny, jsou to opuštěné doly, které se přetvářejí v turistické destinace. Turista si zde může prohlédnout, jakým způsobem se dříve vyrábělo a těžilo a v jakém prostředí lidé dříve pracovali a žili. Zde bych chtěl poukázat na to, jak důležitá průmyslová archeologie je. Mladí lidé v současné době cestují velice často, různými způsoby. Žijí jistě lépe než naši předci, ale vše, co nyní mají k dispozici, telef- mobilní telefony, automobily a tak dále, za to vše vděčí pracovníkům, evropským pracovníkům, dělníkům z evropských továren, z evropských dolů, které opravdu se obětovali, obětovali své životy pro průmyslový rozvoj a díky nim je Evropa oblast, která i přes krizi žije ve velice dobrých hospodářských a sociálních podmínkách. Evropané žijí mnohem lépe než žili naši předci. A proto si myslím, že tato průmyslová archeologie je velice důležitá. Nesmíme zapomínat na naši historii, nesmíme zapomínat na oběti, které přinášeli naši předci a nesmí na to zapomenout ani naši děti. Jak víte, cestovní ruch je průřezový sektor, který je velice obsáhlý, které který zohledňuje celou řadu veškerých aspektů, souvisí s celou řadou dalších oblastí, jako je energetika, vnitřní tuch, koheze, kultura, výzkum, vývoj, ochrana životního prostředí, ochrana klimatu, rozvoj zemědělství, externí vztahy a také konkurenceschopnost. Všechny tyto oblasti nějakým způsobem souvisí s cestovním ruchem. My se snažíme o to, abychom hájili zájmy cestovního ruchu a to i v rámci ostatních politik Evropské unie. Jde o to, aby subjekty v tomto sektoru byly dobře informováni, aby znali odpovídající finanční nástroje, například strukturální fondy, fondy pro regionální rozvoj, kulturní fond, fond pro vzdělávání a další fondy. Já se budu zasazovat o to, aby odpovídající rozpočtové poločky, které jsou momentálně ještě oddělené, byly spojeny, abychom mohli koordinovat a podporovat oblast cestovního ruchu v Evropě. Chci se rovněž postarat o to, abychom měli specifickou podporu cestovního ruchu v oblasti podmit, podnikání v odpovědejícím programu Evropské unie a doufám, že nás Rada a parlament podpoří, tak abychom mohli vytvořit odpovídající nástroj pro cestovní ruch v dalším finančním výhledu, ve finančním výhledu 2014 až 2020. A ještě krátce k oblasti do toho, co se stalo po výbuchu sopky na Islandu. Jak dobře víte, došlo k uzavření vzdušného prostoru. Komise vytvořila pracovní skupinu ad hoc, kterou vedl pan místopředseda Kalas. Já jsem i hned eh, zadal svým útvarům, aby vypracovali první odhady ekonomických škod. Minulý středu jsem svolal videokonferenci, kde se sešli evropští ministři dopravy a cestovního ruchu. Zde jsme se snažili nalézt koordinovanou odpověď. Ukázalo se, že je důležité, abychom vytvořili evropskou observatoř a rovněž, abychom vytvořili systém včasného varování pro cestovní ruch. Cílem je, abychom měli možnost, pokud se v budoucnu objeví problémy v oblasti cestovního ruchu a životního prostředí, tak abychom na ně mohli rychle reagovat. Co se týče odhadů, již máme první odhady od ministrů a budou v příštích týdnech ještě potvrzeny. Podle těch prvních odhadů členských států je na tom nejhůře Francie 62 milionů euro, pak je to Německo a Řecko. Celkově, když se podíváme na údaje, které nám byly předloženy, tak došlo v oblasti cestovního ruchu ve výpadku ve výši asi 1 miliardy euro. Já jsem panu Simu Kalasovi napsal dopis, ve kterém ho vyzývám, aby operátory cestovního ruchu zohlednil ve všech sděleních komise, které se budou týkat dopadů vulkanického prachu. Víme, že to postihlo nejen letecké společnosti, ale samozřejmě také eh, hospodářské subjekty v oblasti cestovního ruchu. Minulý týden jsme měli tiskovou konferenci, kde jsem v to možná největší míře se snažil zprostředkovat, být, že musíme být optimističtí, musíme se uklidnit a i přes to, co se děje momentálně v Irsku, se musíme starat o to, aby jsme se vrátili opět k normální situaci. To znamená, že v podstatě jde o dlouhodobý dopad na cestovní ruch. Samozřejmě, že všechno budeme muset zhodnotit, co možná nedříve, co nás čeká 27. září budeme mít Evropský den pro kulturní, hm, zároveň náboženské hm, cesty. 18. 19. 11. proběhne Evropské fórum na Maltě pro oblast cestovního ruchu, čili to jsou důležité záležitosti, které nás čekají. Omlouvám se, pokud jsem mluvil velice rychle, ovšem o co jsem se snažil, o to, abych pokryl opravdu ty nejdůležitější oblasti, ty, které jsou nejdůležitější pro váš sektor, sektor, který je nesmírně důležitý, rozhodně nejde o nějakou sekundární záležitost, nejde o nějaký přívěšek k ostatním kompetencím, které mi přidělil pan Barroso. Myslím si, že je zásadní, strategické pro hospodářský rozvoj právě, abychom se věnovali vašemu sektoru. Děkuji za pozornost. Vážený pane komisaři, děkujeme za toto vaše vystoupení, především pokud jde o dědictví, naše průmyslové dědictví. Mám zde dlouhý seznam přihlášených do diskuse, dokonce 15 našich kolegů se přihlásilo do diskuse, čili jistě pochopíte, kolegové, kolegyně, že mé kladívko budu opravdu využívat v průběhu této rozpravy takovým velice transparentním způsobem. Navrhuji tři minuty za politické skupiny a poté ostatní členové budou moci dvě minuty vystoupit. Poprosím vás, abyste opravdu dodrželi tento čas a poprosíme pan komisaře, aby řekněme po pěti otázkách odpověděl, tak abychom to neměli až úplně na závěr to jeho vystoupení. Doufám, že se mnou budete spolupracovat. Pan de Grandes de Pasqual za EPP, prosím, máte tři minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych vás mezi námi přivítal. Pane komisaři, vítejte zpátky doma. Pane Tajány, myslím si, že máme opravdu veliké štěstí, že to znamená, že se opět vracíte do Evropského parlamentu. Vždycky jste byl odpovědný za cestovní ruch i za dopravu. Ovšem v minulosti to byly spíše teoretické pravomoci, nyní se eh, z toho staly velice důležité věci, protože došlo ke změně právního základu. I přesto je na základě článku 129 nové smlouvy i tyto pravomoci jsou zatím omezeny. Víme, že jakýkoliv pokrok, ke kterému dochází v oblasti mm, proporcionality, eh, subsidiarity v rámci smlouvy nám neumožňuje pokročit nějakým rychlým způsobem. Členské státy, jak víme, se neustále snaží zasahovat do vašich pravomocí, omezovat je. Znáte celou záležitost osobně, protože víte, že jakmile tvoříme nějaké ambiciozní politiky v této oblasti, tak jsou možné pouze na základě konstruktivního dialogu členskými státy. To znamená, že jistě jste si vědom této problematiky. Víte, že dochází ke sdílení pravomocí v této oblasti, co znamená, že členské státy, které se rovněž věnují oblasti cestovního ruchu, které to mají v kompetenci, tak vidí ostatní členské státy jako konkurenty. To je velice důležité, abychom si uvědomili my všichni. Zatímco jsme samozřejmě konkurenty, tak musíme realizovat politiky pro oblast cestovního ruchu, které, ze kterých by těžila celá Evropská unie. Pan Simpson, pan předseda nám udělil pouze velice omezený čas, proto dovolte pouze několik bodů, se kterými doufám budou všichni kolegové a kolegyně souhlasit. Souhlasím se vším, co jste řekl od A do Z, pane komisaře, Myslím si, že tento projev byl velice inteligentním, velice hm, si myslím, rozumným, ale zároveň ambiciozním. Čeká nás hodně práce, čeká nás hodně práce a zároveň nesmíme samozřejmě zasávat do pravomocí členských států rámci nových pravomocí, které máme k dispozici na základě Lisabonské smlouvy, by mohlo být možné, abychom koordinovali naše aktivity, abychom doplňovali aktivity na straně, na straně členských států. To znamená vytvořit určitou přidanou hodnotu na té nadnárodní úrovni. Evropská komise v rámci konsultačního procesu, který zahájila, myslím si, že opravdu bylo velice rozumné eh, definování vaší mise, vašich kompetencí v této oblasti. To znamená udržitelný cestovní ruch, podpora viditelnosti nebo zviditelnění Evropy na ostatních trzích světa. Toto jsou cíle, které podle mého názoru můžeme dosáhnout na základě pravomocí, které máme k dispozici. Čili máme v rukách mnoho nástrojů, zároveň můžeme využít jiné pomůcky pro Španělsko, Itálii nebo některé jiné země, které přinesly ovoce, jako například program Calypso. V nedávné době je to politika, která by mohla zaintegrovat všechny politiky v oblasti cestovního ruchu a pokrýt i generaci starších občanů. Tato aktivita byla úspěšná. Vážený pane komisaři, myslím si, že bychom se měli dívat na tuto politiku mm, způsobem, který by nám umožnil podporovat cestovní ruch, přeshraniční cestovní ruch v Evropské unii a nebýt eh, jakýmsi konkurenty. Máme zde ambiciozní cíle, které se nám jasně nasínil. Vidím, že pan předseda už zvedá kladívko, Všem ještě jednou bych rád řekl, že je nám velikým potěšením vás opět přivítat v našem výboru. Děkujeme, pan Alka, vy máte tři minuty za SAD. Děkuji za slovo, pane předsedo. A děkuji i vám, pane komisaře, děkuji za vaše úvodní vystoupení. Bez pochyby cestovní ruch představuje velice důležitý sektor v Evropské unii. Doprava byla nyní trošku oddělená od vašich pravomocí, ovšem politiky v oblasti dopravy samozřejmě mají veliký dopad na cestovní ruch, to je jasné a nyní se to stalo očividnějším, především s ohledem na dopad výbuchu sopky. Viděli jsme ty obrovské potíže, které měli občané v cestováním. Začala rozprava o právech cestujících, potřeba koordinovaných aktivit a tak dále. Měli bychom se poučit z toho, co se stalo, měli bychom vyvodit určité závěry nad rámec cestovního ruchu, které ovšem samozřejmě mají dopad na cestovní ruch. Um, hovořil jste o zlepšení konkurenceschopnosti celého sektoru, udržitelnosti tohoto sektoru. Jak mělo všem hovoříme o realizaci politik pro tuto oblast, měli bychom opravdu skutečně zhodnotit to, co naši občané od nás očekávají. Záležitosti, um, na které bych rád poukázal například integrovaný systém um, jízdenek v oblasti železniční dopravy, propojení jednotlivých druhů dopravy, zlepšit přístup k dopravě. To si myslím, že jsou záležitosti, které jsou důležité. Občané by měli mít možnost srovnání Dále je to harmonizace jednotlivých kritérií pro celý sektor, například pokud jde o udělování třeba hvězdiček jednotlivým hotelům, hodnocení hotelů a tak dále. To jsou všechno velice důležité záležitosti. Jsem si vědom toho, že to jsou i oblasti, které spadají do pravomocí členských států. Jsou to důležité pravomoce členských států. Další záležitost se dotýká sezon v rámci tohoto sektoru, to znamená vysoká sezóna, nízká sezóna a tak dále. I to je propojeno s problematikou stárnutí obyvatel budeme mít čím dál tím více starších občanů, kteří budou flexibilnější, pokud jde o čerpání, dovolené a tak dále. No a evropský trh, tento portál, který bude propagovat Evropu jakožto destinaci, to je opět velice dobrá myšlenka. Ovšem, Všechno toto bychom mohli rozdělit do několika tém. Evropská města kultury, Evropská města umění. A poslední záležitost, možná dotaz, zmínil jste se o různých oblastech. Já jsem měl pocit, jako kdybyste chtěl trošku posunout hranice subsidiarity. Voláte po harmonizaci v mnoha oblastech, proto bych se rád zeptal, jak daleko jste ochoten zajít, pokud jde o posouvání těchto hranic pro oblast subsidiarity. Děkuji. Další kolegyně, tři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu komisaři za jeho projev, za informace, které nám poskytnul. Musím říct, že můj předřečník řekl celou řadu věcí, kterých jsem chtěla říct sama také, takže budu krátká. Cestovní ruch je velice důležitá oblast a v rámci Lisabonské smlouvy máme větší kompetence a těch bychom měli využít. Myslím si, že mnoho lidí si vůbec zatím neuvědomujeme, že máme větší kompetence, že se můžeme více soustředit na tuto oblast. Několik aspektů. Řekli jste, že chcete integraci do politiky turismu a do financí. A u financí jste přesně řekl, že byste rád chtěl jakýmsi způsobem sloučit rozpočtové položky, které se týkají cestovního ruchu. Já si myslím, že je dobré, pokud se nám podaří mít více financí, jistě ano. Ale co konkrétně očekáváte? Chcete pouze slučovat, anebo chcete pro cestovní ruch požadovat více financí? Jaký je váš záměr? Další věc. Hovořil jste o informačních technologiích, které chcete i nadále podporovat. Já si myslím, že je to důležité a zde máme určitou průze, průze průřezovou oblast právě s dopravou. A na tomto místě si myslím, že je téměř škoda, že komise eh, nyní vlastně má tady oddělená ta portfolia. To je šk- opravdu škoda, protože my, nám by se bývalo líbilo, kdyby eh, doprava zůstala u turismu, cestovního ruchu. Právě nyní eh, s ohledem na Island jsme viděli, jak je to důležité, jak to souvisí s právě cestujících a tak dále. Co se týče železnic, železnice vlaků. Já si myslím, že nyní bychom se měli soustředit na to, aby cestující měli více prát, aby byli jaksi samostatnější. Tím myslím, že by například měli mnohem více informací z internetu. Co se těch sezónních pracovníků, sezónní práce, jak dobře víme, eh, momentálně došlo ke zkrácení sezóny v zimě, Máte nějaké představy, jak prodloužit sezónu mimo Kalypsa a jakým způsobem chcete ještě do eh, celé oblasti zapojit starší občany a občany s postižením? Evropská značka. O té máme již celou řadu informací, souvisí to samozřejmě i s udržitelností a myslím si, že je důležité, abychom se více soustředili na nové členské státy, pokud hovoříme o nové značce pro evropský turismus. A důležité by bylo to celé přenést i do nových rychle rostoucích ekonomiky. Eh, hovořil jste o 27. září jakožto dni pro eh, náboženské a kulturní poutě. Co přesně plánujete? a na jakých konkrétních místech. Děkujeme. Zelené tři minuty, pan Kramer. Už. Děkuji. Také děkuji za slova pana komisaře. Několikrát jste zmiňoval, že Držitelnost je velice důležitá, že se musíme vyvarovat chyb. Chci říct si toto. Cestovní ruch budoucna bude buď udržitelný, nebo vůbec nebude. U středozemního moře máme celou řadu pobřeží, které bylo zničeno cestovním ruchem. Tímto způsobem se vlastně cestovní ruch uřízl větev sám pod sebou tomu nesmí v budoucnu docházet. Udržitelnost je také důležitá z ohledu snižování emisí CO2. Jakým způsobem spolupracujete s dalšími komisaři? Jaký příspěvek musí udělat cestovní ruch, i co se týče financí, aby se tohoto cíle dosáhlo? Práva cestujících. V udržitelném cestovním ruchu máme nevýhodu toho, že si například nesmíme sebou brát kolo do vysoce rychlostních vlaků zde e, je určitá mezera, protože lidé velice rádi cestují, jezdí na kole, ale železniční společnosti se tomu nepřizpůsobily co chcete udělat přesně konkrétně pro to, abychom si sebou mohli vrát jízdní kolo do všech typů vlaků. Pak jste zmiňoval průmyslovou archeologii, to byl velice zajímavý příklad s těmi doly, jak můžeme sdělovat budoucím generacím to, k čemu docházelo v minulosti. Zde je zajímavá i perspektiva železné opory, jakým způsobem rozdělila Evropu. Zde máme určité trasy, které byly převzány do transevropských sítí a parlament to podpořil velkou většinou. Jste proto jakožto komisař, aby komise podpořila tuto pozici parlamentu. Budete se zasazovat o to, aby i rada podpořila integraci 70 tisíc kilometrů cyklostezek do transevropských sítí, protože právě ta hraniční oblast, tam, kde probíhala železniční opona, tak tato oblast eh, opravdu poskytuje eh, nové možnosti těmto regionům. Já jsem byl nedávno v Makedonii a zde Makedonie začala spolupracovat s Bulharskem. Podepsali jakési memorandum of understanding. Dohodli se na tom, protože vidí ten potenciál který mají, pokud se sloučí a vytvoří jakýsi nový region pro cestovní ruch. A poslední otázka, jak spolupracujete s ostatními komisaři? protože v Evropské unii máme celou řadu kompetencí, které se tak nějak kříží s vašimi kompetenci v rámci cestovního ruchu. Týká se to také financování, kam půjdou peníze. Když se podíváme na sektor dopravy, 60% je silnice a vy jakožto komisař pro cestovní ruch z toho asi moc profitovat nebudete. Ale když to sloučíte s celou tou oblastí udržitelnosti v rámci cestovního ruchu, tak by z toho mohlo vzniknout něco velice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 Try those five for starters, please. Chtěl byste nyní k těmto, k těmto čtyřem, pěti otázkám. Děkuji, pane předsedo. Rád bych, vážený pane předsedo, řekl, že jsem komisařem pro cestovní ruch od 9.11. loňského roku. To znamená, že za poslední těch pár měsíců jistě nebylo možné reagovat na všechny problémy, vyřešit všechny problémy. Jsem, přišel jsem mezi vás proto, abych popsal jednotlivé projekty a řekl vám něco o tom, co se mi už povedlo za tento krátký čas, čeho jsem dosáhl. Pokud jde o princip subsidiarity, mnoho z vás se zmínilo o této zásadě, toho propojení um, Evropy, ale zároveň posílení národní úrovně na nedávném neformálním setkání ministrů v Madridu jsme se rovněž věnovali této záležitosti. Já jsem už tenkrát řekl, že mým záměrem není nějakým způsobem zasahovat do pravomoci členských států nebo odebírat nějaké pravomoce členským státům. Ovšem, mám pocit, že je možné zajistit to, aby politiky, které vytvoří Evropská komise, aby představovali určitou přidanou hodnotu k tomu, co tvoří členské státy, abychom pomohli členským státům vytvořit něco navíc, něco, co je určitým, určitým doplňkem. Máme dohodu, pod kterou se podepsala Francie, Španělsko, Itálie, jde právě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Já jsem měla možnost se setkat se všemi třemi ministry na takovém setkání čtyřky v Madridu jasně zde zazněla, zazněla snaha po pomoci ze strany Evropské komise. Možná bychom zahrnuli i jiné země, například belgický ministr pro cestovní ruch byl rovněž velice otevřen této možnosti, čili taková evropská spolupráce. To by znamenalo, že těch um, například mm, deset um, mm, cestujících do Itálie, Francie, Španělska, v podstatě tím, že bychom pomohli už z té evropské úrovni, tak bychom mohli k tomu přidat ještě dalších 10. To znamená, že by to bylo 3x10 plus dalších 10. A to je právě ta přidaná hodnota Evropy. To je právě můj cíl. Já jsem o tom hovořil například i určité celosvětové události, například snaha o Expo v Milánu 2015 nebo olympijské hry v Londýně 2012. Toto jsou právě tyto aktivity celosvětového charakteru, jakýsi magnet pro eh, cestující, pro, pro cestovní ruch. To budou miliony lidí, kteří navštíví eh, Londýn, tak bychom mohli, řekněme, navýšit toto číslo, tento počet návštěvníků v Evropě, snažit se nějakým způsobem z té evropské úrovně to posílit, řekněme, mohli bychom propojit cestování, řekněme, eh, letadlem po železnici, propojit Francii s Belgií a podobně v Milánu například, řekněme, pro eh, cestující z Dalekého východu propojit jejich program nejenom návštěvou Milánu, ale řekněme mm, Vídeň, Budapešť, eh, jakýsi itinerář pro tyto cestující, jakási přidaná hodnota. Samozřejmě, že nechci zasahovat do pravomocí členských států, ovšem chtěl bych říci, že 3x10 nemusí být 30 mm, v Evropě, by to mohlo být 40 a právě v tom vidím přidanou hodnotu Evropské unie. Doufám, že to pokryje všechny oblasti cestovné, cestovního ruchu. Nechci zasahovat nebo chci posouvat hranice subsidiarity. To rozhodně ne, ovšem na druhé schůzce, kterou jsme měli společně, jsem viděl, že ministři financí věnují velikou pozornost tomu, co se děje. Chtějí, aby, a, chtějí, aby Evropská komise podporovala i jejich sektor, aniž by zasahovala do jejich pravomocí, aby posílila ten dopad, který těch aktivit, o které se snaží na národní úrovni. A v tom vidím já své pole působnosti. Samozřejmě, že se budeme vždycky snažit do dosažení dohody. Nevím, nemůžete přece vnucovat někomu ten, tu možnost jednotného nákupu jízdenek či jednotnou jízdenku, to rozhodně nevím. Ovšem, musíme se snažit do dosažení určité dohody mezi členskými státy, které se budou ubírat, která se bude ubírat tímto směrem. Samozřejmě, že je důležité, aby se členské státy dohodly mezi sebou, tak aby posílili své vlastní dědictví, ale společným způsobem, společným postupem. Já vystoupím i s prohlášením za komisi za tuto oblast cestovního ruchu a dopravy. Budu se snažit o jakési propojení, možné propojení těchto oblastí, například mm, cestování ve městech, práva občanů, práva cestujících, cestující s omezenou pohyblivostí, práva, práva mm, turistů. To si myslím, že je opravdu velice jasný signál. Já nechci zasahovat ani do pravomocí ostatních komisařů, ovšem z praktického hlediska. Já jsem byl zodpovědný za dopravu, jakožto komisář, nyní jsem zodpovědný za cestovní ruch, čili vím, o čem hovořím. V podstatě bych je mohl jakýmsi způsobem propojit, být rozhraním na straně komise. Pracoval jsem s kolegy v obou oblastech, je to zkušenost, kterou bych mohl využít pro nás i pro blaho našich občanů. Tak a nyní ještě. Finance. Ano. Finance cestovní ruch. Samozřejmě, že pokud chceme mít politiky, vhodné politiky, potřebujeme mít i finanční prostředky, které by podpořily tyto programy. To je důležité. Hovořil jsem o konsolidaci různých rozpočtových položek, které v současné době jsou spíše roztříštěné, pokud je o podporu cestovního ruchu v Evropské unii. To znamená určitá konsolidace těchto částek, posílení cestovního ruchu v Evropě, programy, podnikatelská sféra v této oblasti, tak aby to Evropská komise všechno podporovala. Já doufám, že se nám to povede, tak abychom měli konkrétní nástroj pro cestovní ruch, určitý víceletý finanční rámec pro léta 2014 až 2020. Myslím si, že můžeme začít uvažovat společně, jaké nástroje chceme, jaké instrumenty v této oblasti finanční potřebujeme v následujících měsících. Bude muset hovořit na toto téma ve svém příštím sdělení. Se budu snažit pro oblast cestovního ruchu jasnějším způsobem definovat tuto oblast. Hovořím s jednotlivými aktéry, subjekty v jednotlivých členských státech, samozřejmě i s vámi. Budu naslouchat jakékoliv nápady v tomto ohledu nátaráme z toho, co už máme k dispozici, to, co čeho jsme dosáhli v Madridu. Všechno budu považovat samozřejmě za užitečné a zohledníme to. I ten integrovaný přístup, tento koncept si myslím, že je důležitý, budu se snažit prostudovat veškeré, veškerá fakta, veškeré, veškerá možná propojení v této oblasti, tak abych se nám povedlo vytvořit takové opravdové řešení pro tuto problematiku, na kterém bychom se co možná do nejvyšší míry shodli kolegové na straně komise a zároveň propojili tyto sektory a dosáhli udržitelného cestovního ruchu. Já jsem hovořil o těch indikátorech udržitelnosti ve svém úvodním vystoupení, například tam modrá vlajka pro cestovní destinace, turistické destinace v Evropě, to znamená ty, které by si zasloužily tu opravdu, které by z environmentálního hlediska opravdu si zasloužily toto ohodnocení, to je pouze jedna z možných, jeden z možných nápadů. Ovšem, pokud budeme neustále ničit eh, naše přírodní bohatství a dědictví, tak nemůžeme vůbec uvažovat o politikách v tomto ohledu protože pokud budeme zneužívat eh, a eh, samozřejmě, pokud budeme postupovat nějakým spekulativním způsobem, tak to by samozřejmě mohlo znamenat pouze krátkodobá řešení, krátkodobé výhody a v podstatě z dlouhodobého hlediska to nebude znamenat žádný udržitelný rozvoj. Pan Kramer už se o tom zmínil, já, jakožto komisář, který byl zodpovědný za oblast dopravy, jsem byl velice nakloněn práv, právům cyklistů a i nyní ve své eh, stávajícím na svém stávajícím postu se budu snažit do rozvoj této oblasti, stezky pro cyklisty, to je sektor důležitý v mé zemi. Například právě tento sektor roste, rozvíjí se, je to cestovní ruch právě pro oblast eh, milovníků kol. Nejde pouze o oblast eh, dopravy, která nyní nespadá do mých kompetencí, ale měli bychom se snažit o, mm, řekněme, tak abychom měli pro tuto oblast eh, zdroje, které jsou důležité pro různé cyklistické stezky a tak dále. Doufám, že jsem odpověděl mm, s tím správným způsobem, který jste očekávali. Samozřejmě vždycky jsem připraven reagovat na všechny připomínky, všechny dotazy, které zasněly i dneska na našem setkání je pro mě velice důležité, abych obdržel všechny vaše připomínky. Možná by pan předseda mohl i písemné formě předložit některé z vašich eh, připomínek, nápadů a tak dále, tak abychom vám všechny, samozřejmě se budu snažit zohlednit i ve svém vzdělení. Děkuji. Děkuji. A určitě se tady nikdo nemusí bát stručnosti, pokud já předsedám. A, a nyní na dvě minuty paní Ayala Sender. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se připojila k slovům Luise de Grandese ohledně té radosti, kterou dnes zakoušíme při setkání s vámi pane Tajany, ve funkci komisaře pro dopravu cestovní ruch. Je pravda, že jsme vlastně nikdy cestovní ruch neoddělili. Cestovní ruch dříve spadal pod výbor pro průmysl, bylo to tam takové ošklivé kačátko. Pan Frhojken od samého začátku jasně naznačil, že cestovní ruch nevnímal jako skutečné průmyslové odvětví. Je pravda, že jsme neměli právní základ a zároveň eh, zde nebyla politická vůle proto změnit tu praxi. A proto si myslím, že eh, to byly lidé na komisi spolu a tedy v úzké spolupráci eh, s námi i v parlamentu. Jsme hovořili o trvale udržitelném cestovním ruchu a podobně. To všechno byly věci, které jsme s pomocí komise podpořili odtud z parlamentu. Myslím si, že opravdu máme štěstí, že pan komisař Tajanek, který tento výbor zná velmi dobře eh, ze svého předchozího působení, je právě tím naším příslušným komisařem. Potřebujeme globální přístup, buď se nám podaří prodat tu jakousi evropskou značku, která bude založena na obrovské rozmanitosti a kvalitě cestovního ruchu v Evropě, eh, anebo nás zaplaví nízkokvalitní konkurence odinut marketingem, reklamou. Tím by potom evropský cestovní ruch tratil. Proto souhlasím s vaším přístupem, zejména s myšlenkou víceletého programu. Pokud jde o kvalitu cestovního ruchu, Jedním z klíčových měří také eh, profesionalita lidí, kteří v cestovním ruchu působí. To je nesmírně důležité. A pokud je o diversifikaci, i při té obrovské rozmanitosti, které se Evropa těší, bychom možná turisty měli vést spíše k přístupu à la carte, třeba k gastronomickému cestovnímu ruchu a podobně, prostě napísat nové produkty, takový cestovní ruch šitý na míru. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu komisaři. Já plně souhlasím s těmi cíly, o kterých jste hovořil a také s těmi hlavními směry, které jste zapracoval do svého programu, ale ráda bych k tomu doplnila ještě jednu věc. Mám pocit, že evropský cestovní ruch může být konkurenceschopný a inovativní a to v tom případě, že budeme schopni zohlednit z perspektivy všech osob. A zde je důležité pokračovat opravdu obezřetně. Ve všech programech, ve všech dokumentech musíme mít zvláštní poukaz na eh, tu potřebu se přizpůsobit i lidem s postižením či lidem se sníženou mobilitou. To musí být vlastně něco, co mm, bude typické a pozitivní v oblasti evropského cestovního ruchu a co ho odliší od jiného cestovního ruchu. A proto vás opravdu prosím, zohledněte tento aspekt. Druhá věc, profesionalita. Myslím si, že můžeme zlepšit cestovní ruch v Evropě, například zlepšit vzdělávání osob, které pracují v tomto odvětví. To ovšem znamená, znamená, že potřebujeme další vzdělávací a školící programy, které vlastně umožní to, aby tento sektor mm, se těšil lepší pověsti. To by bylo důležité proto, abychom celkově zlepšili oblast cestovního ruchu a politiky cestovního ruchu. Je důležité do politiky cestovního ruchu zapojit regiony, protože regiony mají vlastní kompetence a vytvořily také celou řadu programů. Nyní se chci zeptat, zda jste zohlednil rozvoj venkovského prostoru. Rozvoj evropského prostoru jako něco trvale udržitelného, jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska sociálního tak z hlediska politiky životního prostředí. Mnoho podniků v této oblasti jsou malé podniky a proto mm, nemohou mm, získat finanční podporu, o které jste hovořil. Co chcete udělat pro tyto typy podniků? Já souhlasím s paní Ajelou, že je důležité vytvořit další cesty, trasy, například trasy vinných sklípků. I zde existují již zajímavé sítě, ale bylo by dobré tu celou věc ještě podpořit. Děkuji. Nyní pan Bač na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Rád bych vám poděkoval za vaše dnešní vystoupení ve výboru. Už 20 let jsme svědky nové, nového trendu v cestovním ruchu, takzvané kulturní turistiky. Vznikly v roce 1997 také kulturní itineráře prostřednictvím bilaterálních dohod a také díky Radě Evropy, například Lucemburská velkovévodství inicioval takový program v rámci Rady Evropy a toto cesto je to dá rozvíjeno. A tak dnes máme v Evropě celou řadu tras, tematických tras, eh, například eh, poutnické eh, trasy do Andalusie nebo trasy, nebo tedy stezky po stopách bývalého textilního průmyslu a podobně a podobně. A Výbor pro průmysl a cestovní ruch Evropského parlamentu navrhl eh, vypracovat zprávu o nové politice cestovního ruchu v Evropě a posílení partnerství v této oblasti. Zejména jsme se snažili podpořit iniciativy v oblasti právě těch kulturních eh, tras, kulturních itinerářů v Evropě. V této souvislosti mám pro vás dvě otázky, pane komisaři. Jak si myslíte, že tyto kulturně historické či náboženské eh, trasy s tou značkou Rady Evropy no, budou moci podpořit přeshraniční cestovní ruch eh, s tím, že tedy tou destinací by jednoznačně byla Evropa a přispělo by to také k lepšímu porozumění a k lepšímu obeznámení evropských občanů se, se společným kulturním dědictvím v Evropě. A dále, co předpokládá Evropská komise, že bude činit v oblasti těchto kulturních itinerářů? Co hodlá podniknout pro zlepšení viditelnosti, této záležitosti v rámci podpory zodpovědného etického cestovního ruchu, v oblasti mm, společenské, životního prostředí, kulturní a také z hospodářského hlediska by to mělo být trvale udržitelné. Ty cíle, které jste závěru zmiňoval, byly také podpořeny a zachovány konferencí z 15. dubna. Děkuji, říká předseda. Pan Fidenza Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Eh, nejprve vám chci popřát hodně štěstí, pane komisaři, protože přece jenom jde o komplexní výzvu. A tematika subsidiarity je zde určitě přítomná, řada kolegů se o tom zmiňovala. Je to o to složitější, že eh, pravomoci členských států často narážejí na, na pravomoci přenesené na regiony, to znamená, eh, celý ten rámec je velmi diverzifikovaný a obtížně se to harmonizuje. Pro Evropu tedy bude složité sehrát v této věci pozitivní roli. A rád bych se přísněvě zmínil o návrhu té evropské značky pro cestovní ruch. To by bylo něco velmi důležitého. Bylo by vhodné, aby to bylo podloženo skutečnou politikou rozvoje a podpory trvalé udržitelnosti v tomto sektoru. Podporujete tento návrh. Jsem také velmi rád, že jste se, pane komisaři, zmínil o velkých mezinárodních akcích, jako jsou olympijské hry nebo Expo 2015 a dalších v Evropě. Už jsme o tom hovořili během slyšení. Myslím si, že to může zahrát ústřední roli v tom, aby Evropa získala image kontinentu pro cestovní ruch. A ještě na závěr, v průběhu posledních dnů a týdnů se objevilo nové sdělení, které se týká e, čistých a energeticky úsporných vozidel. To je velice ambiciozní návrh, zajímalo by mne, zda počítáte také s nějakou pozitivní interakcí eh, s mobilitou i eh, díky nástrojům pro rozvoj cestovního ruchu v městských oblastech. Eh, děkuji a na závěr v tomto kole otázek pan Sábisa na dvě minuty. Paní Sábisa. Aitäh, härra Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vaše eh, prezentace se dotkla celé řady ambiciozních myšlenek. Já mám na vás otázku, jakožto na bývalého ministra dopravy. Určitě vítáme to, co jste říkal o mladých rodinách a o ekonomicky slabší populaci v Evropě. Hovořil jste o investicích do alternativních prostředků, dopravních prostředků a trvale udržitelných dopravních prostředků. Moje otázka bude je možná malinko nezdvořilá, ale jak pro sociálně slabší občany zařídit možnost navštívit například náš středověký Tallinn nebo čistou přírodu v naší zemi, země po Baltí stále ještě leží za pomyslnou železnou oponou, protože neexistuje dobré dopravní spojení k nám. A vážený pane komisaři, souhlasil byste, že Rail Baltica je projekt, který si zaslouží veškerou evropskou vůli, protože čistě z ekonomického hlediska ten projekt nebude rentabilní pro finančníky, investory, tedy Eh, nedává úplně smysl. Eh, vážení kolegové, mám tady ještě sedm řečníků na seznamu, někoho dalšího už na něj nezapíšu, protože když máme seznam úplný, rozdělím potom čas a když se někdo ještě hlásí dodatečně, tak eh, to potom nesedí ta řečnická doba. Čili není to uzavřu, není, ale máme tady stále ještě sedm lidí. Pan Vlasto, paní Teka, pan Liberacký, pan Konusakos, paní Rana a paní Grisbeck. A na závěr ještě váš předseda. A pokud byste mohl nyní zareagovat, pane komisaři, byl bych vám vděčen. Zareaguji tedy také na otázku paní Alessandra a paní Belbau, na které jsem předtím nezareagoval. Já souhlasím s tím, že je třeba se zaměřit na různé typy turistiky, cestovního ruchu. Máme zde obrovské potenciální stroje v Evropské unii, archeologické dědictví, přírodní bohatství, eh, historické památky, přírodu, zemědělství, eh, vinné stezky. Určitě se jdete představit, že jako Ital mám vinné stezky velmi rád. Eh, také byl zmiňován náboženský cestovní ruch. I eh, to, u nás, I to je u nás v Itálii důležité, kompostela a podobně, ale celá Evropa má obrovské kulturní dědictví a bohatství. Já sám jsem z katolické země, ale není zde pouze katolické dědictví, je zde křesťanské i židovské dědictví, muslimská tradice, nesmíme zapomínat – že existují také stopy historické přítomnosti islámu v Evropě. A domnívám se, že je možné to všechno využít. nepřicházet pouze e, s nabídkou cestovních v Evropě a myslet na, myslet na různé opomíjené regiony, kde také existují obrovské potenciální zdroje, které jsou zatím trochu opomíjeny. Paní Bak hovořila o římských cestách, starořímských cestách, trasách, které spojují, mohly by spojovat sever a jih Evropy. Existuje celá řada možností, možných tras. Pokusíme se maximálně to využít. Paní Belba hovořila také o agroturistice, to je také důležitá součást rozvoje cestovního ruchu. Dále gastronomický cestovní ruch, eh, ekofarmy a podobně. Je stále více lidí, kteří nechtějí trávit dovolenou u moře či v horách, ale prostě na venkově. Eh, děti dnes často už ani nepoznají eh, běžná hospodářská zvířata, takže také Eh, z výchovného vzdělávacího hlediska je dobré děti naučit, jaký je rozdíl mezi molou a oslem. Nebo jaký je rozdíl mezi zajícem a králíkem. Takže strávit, eh, strávit prázdniny na farmě, to je určitě užitečné a prospěšné. Já svá vnoučata beru právě na farmu, aby se naučili rozeznávat zvířata. Také představitelé agro potravinářského komplexu by se měli zabíjet, zabývat možnostmi rozvoje příležitostí cestovního ruchu. Rád bych zareagoval také na otázku, další otázku paní Bach. Sešel jsem se se zástupci Rady Evropy a společně se zabýváme tematikou kulturních tras, itinerářů v Evropě. Je to chválihodná iniciativa Evropy, eh, pardon, instituce, která nepatří mezi eh, instituce EU, ehm, ale tato iniciativa je tady rozvíjena se souhlasem komise a parlamentu. 27. září budeme mít ten Evropský den kulturních tras, kulturních a náboženských tedy. Um, Proběhne to tady v Bruselu, nebo bude to vedeno Co z Bruselu. Bude to příležitost také dále rozpracovat toto téma. Pan eh, Fidenca se zmiňoval o mobilitě v městských oblastech. Co může navrhnout komise, pokud je o čistší vozidla, No, já jsem e, změnil portfolio, ale otázka, problém zůstává stejný. Minulý týden jsem představil sdělení o méně znečišťujících vozidlech a samozřejmě se k tomu povede diskuse. Čistší vozidla by měla být lépe využívána v našich městech, která trápí znečištění. je třeba se zamýšlet nad strategií pro tuto věc. Z čeho vychází toto sdělení? E, jsou zde dva pilíře. E, jednak jde o různé typy motorů, Ehm, ať již ty klasické nebo nové typy méně znečišťujících motorů za využití alternativních zdrojů energie. Španělské předsednictví hodně sází na ehm, elektromobily. Myslím si, že to je dobrá volba a určitě můžeme věcem na pomoci. A budeme se tomu věnovat i s členskými zeměmi. Ještě poslední věc, na kterou bych rád zareagoval. Chtěl jsem se také zmínit o kompetencích regionů a o subsidiaritě. Nejde pouze o subsidiaritu na úrovni členských zemí, ale také na úrovni regionů. Mým cílem je znásobit počet přijíždějících turistů, ale já nerozhoduji o politice cestovního ruchu. Existují nejrůznější typy na politik cestovního ruchu na úrovni členských zemí a také na úrovni i regionu. A jde o různé formy cestovního ruchu. A já budu jakýmsi dirigentem, který to bude vše koordinovat. Tak, aby všechny tyto nástroje společně hráli, aby to ladilo. Nyní eh, k sociální politice. Já jsem se již zmiňoval o proškolování, zvyšování kvalifikace, o mladých. Sektor cestovního ruchu navrhuje mnoho, možno, na, skýtá mnoho příležitostí pro mladé Existuje mnoho například hotelových škol v členských zemích i vyšších škol, které um, poskytují vzdělání budoucím kuchařům, ředitelům hotelů a podobně. Já bych byl rád, kdybychom v členských zemích vystupňovali úsilí um, o poskytování kvalifikace eh, v těchto oborech. Také bychom měli mít programy pro posílení konkurenceschopnosti Eh, posílení kvalifikace mladých, kteří případně mohou se rekvalifikovat právě na působení v cestovním ruchu. Pokud je pasažéry se sníženou eh, hybností, se sníženou mobilitou, někteří tady trošku ironizovali, já bych rád řekl, že Já bych rád přeměnil právo osob se sníženou mobilitou eh, se pohybovat, eh, cestovat na právo být turisty. Eh, samozřejmě nebude to snadné, ale těto lidé by měli být možnost se těšit z bohatství, které Evropa skýtá. Samozřejmě to nebude nějaké právo vepsané do smlouvy, ale chce se zamýšlet cestami, jak nabídnout všem, včetně sociálně slabších nebo osob se sníženou mobilitou, dát jim všem možnost eh, strávit třeba mimo sezónu eh, pobyt eh, někde v regionech. Tady už to je aspekt sociální politiky, nejenom um, ekonomický. vycházíme z Lisabonské smlouvy. Samozřejmě jednotný vnitřní trh je úžasný nástroj, ale naším finálním cílem je vlastně sociální politika. Dále, pokud je o e, Via Balta, to je dobrá otázka. Je tady určitý problém, zejména u železnice. To otázka, která již byla zmiňována, zatím ještě není zcela dořešena. Například Španělsko, Portugalsko, Um, respektive tato předsednictví to nedořešila. Ehm, máme tady dnes pobaltské země bývalé sovětské eh, republiky, eh, kam máme špatné dopravní spojení, je třeba v tom vyvinout určité úsilí. Já jakožto eh, komisař pro dopravu se samozřejmě snažím eh, o řešení tohoto problému, ale nese to sebou ekonomické náklady, které nejsou zanedbatelné. A přál bych se, aby můj nástupce, pan Kalas, eh, který samozřejmě zná tento region, eh, se nesnažil v této věci něco učinit, bude mít moji plnou podporu. Tak, abychom zajistili snadnou dostupnost v rámci Evropy i do tohoto regionu. Děkuji a nyní poslední kolo, to slibuji, začneme panem Vlasto. Paní Vlasto, pardon. Děkuji, pane komisaři, děkuji za vaši přítomnost, za to, že jste mezi nás přišel do výboru. Já eh, jsem jednak europoslankyně, ale také radní pro cestovní ruch ve svém městě. Proto jsem vás velice pečlivě poslouchala. Je důležité provést harmonizaci v celé řadě eh, sektorů eh, eh, cestovního ruchu, protože naše země si navzájem nekonkurují, ale vzájemně se doplňují vzhledem k tomu, jaké bohatství v Evropě máme. Hovořilo se zde například o těch kulturních trasách, náboženských trasách, o vinných stezkách, čili já to vnímám jako komplementaritu a například pokud je o e, Francii, tedy moji jednotlivou zemi, tam e, existují e, v ústřední vládě posty, kde je také možné působit směrem k harmonizaci, k doplňkovosti, podpořit také obchodní turistiku, tak, aby se trvala ve Francii a v Evropě, protože naše kulturně a jiné bohatství naší velkou silnou stránkou oproti například jiným formám cestovního ruchu na jiných kontinentech. Čili, pane komisaři, já bych byla ráda, kdybyste se postaral o to, abychom měli k dispozici finanční prostředky na podporu cestovního ruchu. Hovořil jste o um, proškolování, o kvalifikaci, to je velice důležité. Myslím si, že také důležité, aby strukturální fondy pomáhaly nejenom Um, pracujícím v oblasti cestovního ruchu, ale také na uh, ochranu a uchování našeho kulturního dědictví. Děkuji paní Tykau na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, eh, děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Mám na vás otázku, která se týká sociální turistiky. Jak víte, Evropský parlament inicioval přípravné kroky, které běží již druhým rokem. Konkrétně nyní připravujeme určité studie. 7. a 8. května pak proběhne konference v Bajle Felix. A vím, že v červnu bude prezentována evropská studie týkající se Eh, případných opatření, které by mohla EU eh, e podniknout eh, v oblasti cesto, sociálního cestovního ruchu. Španělsko má jeden takový projekt, který se týká milionů starších obyvatel. Stát investoval 75, investuje do této věci 75 milionů eur ročně, ale přínos na daních je 125 milionů eur. Řecko má rovněž zaveden podobný, zaveden podobný projekt. Je do toho zahrnuto 500 hotelů. Sociální turistika je určena studentům, eh, lidem s postižením anebo eh, starším obyvatelům. Domnívám se, že sociální turistika jednak zvyšuje počet turistů, eh, vytváří nová pracovní místa v tomto sektoru a proto bych od vás ráda slyšela, zda se zamýšlíte nad možností konkrétních opatření učených na rozvoj tohoto typu turistiky. Děkuji, pan Kamilo Sarkos, na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ehm, vítejte, pane komisaři. Konečně, pane komisaři, máme právní základ pro působení i v oblasti cestovního ruchu. To je nesmírně důležité. Vy jste nás nejprve seznámil se svojí vizí, se svými ambicemi. Máte hodně energie, ale cítím u vás nejenom obrovské nadšení, ale i velký realismus. To je dobrá kombinace. Několikrát jste zopakoval, že princip subsidiarity například bude určovat vaši činnost při rozvíjení tohoto důležitého sektoru evropské ekonomiky, tedy cestovního ruchu. Musíte čelit celé řadě výzev, zmíním dvě. Jednak potřeba zvýšit konkurenceschopnost, ale také trvalou udržitelnost evropského cestovního ruchu To se žádá tedy i ochranu životního prostředí. A možná by bylo vhodné se zabývat tím, pane komisaři, zda by Evropská komise neměla eh, nějak odměnit ty regiony v členských zemích, které opravdu dbají na životní prostředí. Eh, mohla by to Eh, potom být jakási centra cestovního ruchu. To by také bylo pobídkou pro členské země, aby vedly stabilnější, udržitelnější politiku cestovního ruchu. A druhá věc, jak zároveň ehm, ošetřit potřebu eh, přidané hodnoty Evropského programu cestovního ruchu a na druhé straně vnitrostátních politik. Hovořil jste o přidané hodnotě. Já s vámi souhlasím, že je třeba podpořit image Evropy, to prospěje všem členským zemím a my eh, s velkým zájem očekáváme sdělení komise v závěru roku. Eh, myslím si, pane komisaři, že aby to bylo úspěšné, je potřebný stálý dialog s parlamentem a s členskými zeměmi a také eh, s příslušnými subjekty v daném sektoru. Klíčem k úspěchu je dialog, dialog, ještě jednou dialog. Děkuji. Pan Liberacky, prosím. Děkuji bardzo, pane předsedající. Pani komisaře, vítám pana s zadovolením. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dovolte, abych vás přivítal eh, v nové funkci. Rád bych si přečetl také vaše vystoupení, protože myslím, že bylo velmi cené. Rád bych je měl k dispozici písemně. Turistická expanze určitého regionu si žádá několik předpokladů, dobrou reklamu, dobré informace. Vidíme, že země jako Španělsko, Francie eh, si vedou velmi dobře v této věci a určitě se mi líbí myšlenka té jakési evropské značky. Je třeba přilákat turisty z mimo evropských oblastí, ale Ehm, kolikrát eh, lidé navštíví Francii, Španělsko, proč ne také Rumunsko, Polsko, Českou republiku nebo Litvu. Problém je v tom, že tyto regiony nejsou dostatečně propagovány a rozvíjeny. Máme eh, Fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, to jsou nástroje, které jsou eh, potenciálně k dispozici. Domníváte se, že by bylo možné tyto nástroje využívat velmi aktivně, protože pouze 16 prostředků v těchto dvou fondech bylo vynaloženo, bylo skutečně vyplaceno. Můžete nějak pobízet členské země, aby se tomu věnovali? Děkuji. Další poslankyně. Pane komisaři, přeji vám mnoho úspěchu v rámci splňování vašich cílevědomých plánů. Ehm, řečníci, kteří jste vystoupili, ukázali, jak široké pole je pole vaší činnosti. Z mé strany několik konkrétních poznámek. Říkal jste, že je důležité, abychom měli přivětivé podnikatelské knima, klima a hovořil jste také o školách, kde se vzdělávají pracovníci v turistice. Rakousko má velice dobré školy s dobrou pověstí. Já si myslím, že by bylo dobré podpořit výměnu jednotlivých škol mezi sebou v Evropě, protože tímto způsobem bychom zlepšili kvalitu vzdělávání v této oblasti. Možná to by byl takový projekt který bychom mohli zavést. A dále, co by bylo možné ještě zlepšit konkrétně v oblasti cestovního ruchu. Zde bych chtěla vidět, jakým způsobem vy byste se zasadil eh, jakožto evropský omisař o jistou úpravu doby dovolených a prázdnin v rámci Evropy, o celoevropskou úpravu, tak aby se lidé nevydávali na silnice eh, v době prázdnin v jeden okamžik, protože si myslím, že by to podpořilo i turistiku, protože by nedocházelo tomu, že v jeden jediný jediný okamžik chtějí potom všichni turisté cestovat do stejných destinacích. Vzpomeňme jenom na ty velké zácpy na dálnicích ke kterým dochází každoročně a samozřejmě to také velice zatěžuje životní prostředí. Další věc. Komise eh, nyní eh, zpracovává směrnici o zájezdech. Samozřejmě je to něco, co se turistiky velice týká a je to důležité proto, aby eh, turisté jakožto spotřebitelé mohli cestovat a měli odpovídající ochranu jakožto turisté. A další věc, regionální projekty v turistice. Ty jsou velice důležité, zejména z ohledu toho, abychom měli jakousi perspektivu do budoucna. Jakou možnost vidíte eh, v rámci toho, jak podpořit celou řadu těchto projektů? Děkuji. Paní Griesbeck na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Děkuji vám, pokusím se hovořit velmi stručně. Chci vám poděkovat za cíle, které jste tady potrhl. Já s nimi plně souhlasím. A jenom bych byla ráda, kdybychom využili této prezentace, této vaší vůle stát se tím dirigentem, který koordinuje pokud možno v harmonii ostatní hráče v orchestru, tak kdybychom společně zařídili, aby cestovní ruch byl, respektive cestovní ruch je důležitým strojem eh, pracovních míst, je to třetí největší sektor, více jak 10 zaměstnanců v Evropě, čili měli bychom se snažit co nejvíce využívat evropské politiky cestovního ruchu, eh, pokud možno působící vzájemně mezi různými regiony zeměmi. A jak říkala, jak říkala kolegyně Vlasto, je zde otázka finančních strojů, protože to samozřejmě je důležitá věc. Konkrétně mám na mysli strukturální fondy, které bychom mohli využít pro rozvíjení eh, území, například um, Například fond pro rozvoj venkova, můžeme, který už nyní využíváme, abychom zabránili odlivu obyvatel z venkova. Dále mi přišla velice zajímavá vaše eh, myšlenka průmyslového dědictví. Já pocházím z příhraničního či přezhraničního regionu, eh, kde už vlastně začínáme přicházet eh, s myšlenkou toho, aby se využily bývalé ocelárny, možná tam například zřizovat muzea a můžeme to pojmout přeshraničně s Lucemburskem, se Sárskem a s východem Francie. Mně ta myšlenka připadá vynikající a zajímalo by mne, jak to financovat, jak to pojmout ehm, a potom také ten cestovní ruch zaměřený na děti. Ehm, je pravda, že mnoho dětí si myslí, že redkvičky rostou na stromech, takže využít cestovního ruchu pro lepší vzdělávání je také dobrá věc. Děkuji a na závěr ještě má slovo předseda. Já bych jenom rád řekl pár věcí. Subsidiarita je problém, protože máme zde poslance z Lotyšska, z Estonska, kteří říkají, jak dostaneme lidi k nám do Pobaltí. Eh, polští poslanci zase, polské poslance trápí, jak dostat lidi do Polska. Jedním z problémů je to, že eh, ty turisty dostaneme do těch zemí tím, že budeme propagovat tyto země. A není možné prostě mít všechno. Členské země nebo na jednu stranu říkat, přejeme si mít subsidiaritu, aby všechno, co nejvíce věcí eh, podlehalo subsidiaritě a na, a na druhou stranu, aby tyto věci, tyto země nedělaly nic pro své vlastní propagace a pak se divili, že tam tolik lidí nejezdí. Čili je potřeba, aby členské země zajišťovaly propagaci. A problém potom je například u mé země, že se propaguje třeba především Londýn. V podstatě eh, pokud jde o Británii, tak lidé znají jenom Londýn. Ano, Michael, víme, že existuje i Manchester, ale jediné na co, kde narazíte, pokud o možnosti cestovního ruchu v Británii, je Londýn. E, Francie rovná se Paříž, Itálie rovná se zhruba Řím. To je další problém se subsidiaritou. A třetím problémem subsidiarity je, že máme skvělé projekty, jako je Eden. To je skutečně projekt excelentní ale britské vládě na tomto projektu vůbec nestejde, nechce s tím mít vůbec nic společného, protože v rámci subsidiarity má být všechno na nás. To je tady problém se subsidiaritou a svým způsobem eh, Dámy a pánové, nemá cenu žádat eh, pana komisaře, aby eh, zlepšil situaci v oblasti cestovního ruchu v Lotyšsku či Estonsku. Zrovna tak můžete klepat na dveře své vlastní vlády a tázat se, co tedy dělá pro propagaci cestovního ruchu, pokud chce mít všechno v rámci subsidiarity. Dále průmyslové dědictví, průmyslový odkaz. Jistě eh, vás nepřekvapí, pane komisaři, když vám řeknu, že jsem s velkým potěšením si vyslechl váš pohled na Eh, průmyslový odkaz průmyslové dědictví a také slova paní Natalie Grisbekové. Eh, to je skutečně věc, kterou bychom měli rozvíjet. To jsou přece dějiny Evropy a zrovna tak to patří k našim dějinám jako bitvy a nějaké šermířské souboje. Eh, v Evropě na tomto kontinentě se zrodila průmyslová revoluce, čili skutečně to důležitý aspekt. Každá z našich zemí může tuto věc rozvíjet, každá z našich zemí má průmyslové dědictví. Takže když se podíváme na projekty, které komise financuje. Stále mám dojem, že se klade důraz na to, co je tak, takové to hezké, kulturní. A já sice mám operu a vím, že opera je velice kvalitní v Itálii, zejména v Miláně. Když se podíváme na distribuci prostředků, tak eh, na operu připadá nějakých 90% těch prostředků, tak to se jistě musí změnit. A tím se vracím k tomu, co říkala paní Grisbeková hledně toho, jak financovat rozvoj toho eh, průmyslového odkazu. Můžeme začít tím, že ten koláč, který dnes máme, rozdělíme trošku rovnoměrněji mezi ty jednotlivé typy cestovního ruchu že tady více připadne právě třeba na průmyslové dědictví, že nebudeme opakovat to, co jsme dělali v minulosti, že se to všechno vydá na operu, balet a tak dále, i jakkoliv to jsou samozřejmě důležité sektory. Ale myslím si, že ty prostředky by měly být eh, rozdělovány rovnoměrněji. A já se velice těším, pane komisaři, na to, eh, až se vyslechnu a přečtu vaše názory ve sdělení komise. A mohu vás ujistit, jak jste patrně vyrozuměl i z kvality dnešní rozpravy, když poslanci neměli dost času na svá vystoupení. Myslím si, že ta diskuse byla velmi kvalitní a měli jsme obrovský dlouhý seznam řečníků, asi nejdelší za mé předsedání výboru, takže evidentně existuje obrovský zájem o toto téma v našem výboru. Cestovní ruch pro nás není nějaký doplněk dopravy nebo um, pardon, doprova, nebo družička a ne nevěsta. Um, takže my se velice těšíme na vaše chystané sdělení o cestovním ruchu a mohu vás ujistit velkou podporou ze strany našeho výboru, až se budete e, snažit vypracovávat smysluplnou politiku v této oblasti pro Evropu, s tím, že to pokryje celou řadu témat, včetně průmyslového odkazu. Děkuji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl, že vše, o čem se zde hovořilo, je něco, na čem právě pracuji. Ale bohužel jsme pouze v počátku této nové fáze. A zde musí komise s pomocí Evropského parlamentu a rady vypracovat odpovídající politiku s tím, že přihlédne k tomu eh, k zkušenostem z minulosti a chci říci, že na tomto poli již bylo něco učiněno, již v době, kdy jsme neměli právní základ pro cestovní ruch. I parlament již odvedl jistou práci v této oblasti. Ale i nadále nám zbývá velký úkol, máme před sebou velký kus práce, budeme se muset opravdu snažit. A jsem velice rád, že tento výbor je opravdu velice angažovaný v této věci, stejně angažovaný jako já. A je toho názoru, že cestovní ruch není jakýsi přívěsek, ne, že je to opravdu důležitá hlavní dopravní oblast stejně důležitá jako další portfolia. Jsem rovněž velice rád, že jste předložili odpovědející návrhy, že jste mi poskytli zajímavé podněty. Doufám, že to budete činit i nadále. Jasně to ukazuje, že vůle, politická vůle tady existuje a když existuje vůle, tak je možné lecos vyřešit. Samozřejmě máme zde ekonomický problém, ale jsme pouze na začátku. Je jasné, že dříve finanční výhled nemohl zohlednit cestovní ruch jakožto politiku Evropské unie. Nyní se musíme společně zasazovat o to, abychom získali odpovědající finanční prostředky pro cestovní ruch a aby tyto prostředky byly navýšeny. To je velice důležitý předpoklad pro to, abychom mohli odvést dobrou práci. Máme zde různé nástroje, sociální fond, strukturální fondy a tak dále, takže bychom se měli rozmyslet, jakou strategii zde zvolíme. Pan předseda má pravdu. Akce sami o sobě nesmí být naším cílem. Musíme si rozmyslet, jakým způsobem budeme postupovat. Existují různé typy cestovního ruchu, vy jste řekl, pane předsedo, že musíme ten koláč rozdělit jiným způsobem, ale já si myslím, že je důležité, abychom nejdříve upekli velký koláč, protože když koláč nebude dostatečně velký, tak ho nemůžeme dobrým způsobem rozdělit. A samozřejmě jsem i toho mínění, stejně jak to řekl pan předseda, že je důležité, abychom naše činnosti koordinovali. Samozřejmě je ale důležité, aby i členské státy splnily své povinnosti v této oblasti. Jsem toho mínění, že cestovní ruch je eko, zdrojem ekonomiky, který není důležitý pouze pro jižní členské státy, ale že je to důležitým strojem i pro státy na severu. Například ve Finsku jsem se setkal s hospodářským výborem v Helsinkách. I oni říkali, že chtějí nadále rozvíjet cestovní ruch. A tak je tomu i v jiných zemích severní Evropy. Například zde padlo, že je to velice důležité pro Lucembursko. Samozřejmě cestovní ruch je šancí pro všechny země Evropské unie. A my se postaráme o to, aby ta evropská značka byla opravdu značkou pro celou Evropu. Jak jsem říkala, setkal jsem se s ministry dopravy v Madridu, ale hovořil jsem s nimi i minulý týden. Tam šlo o to, jaké eh, negativní dopady měl sopeční prax z Islandu na cestovní ruch. A musím říci, že opravdu na té schůzce se projevila společná vůle, vůle v tom směru, abychom měli společný evropský projekt. A já jsem jasně řekl, že nechci nějakým způsobem si uzurpovat kompetence, ale chci podpořit to, co se již děje. Například máme spolupráci mezi Španělskou, Itálií a Francií. A něco takového bychom měli i nadále rozvíjet, aby země uzavířely mezi sebou dohody, protože tímto způsobem mohou takovéto země, které dohodu uzavřely, získat větší množství turistů. Samozřejmě sociální aspekt je také důležitý. Samozřejmě, protože sociální aspekt v cestovním ruchu je důležitým elementem a bylo to zde jasně naznačeno. I to může být eh, dalším zdrojem příjmů. Když jsme hovořili o nařízení, které se týkalo letecké dopravy, tak jsem hovořil s poslanci, kteří mají jistá postižení a oni mi řekli, samozřejmě my cestovat chceme, je to pro nás přirozená věc. Tímto způsobem činíme něco pro sebe, ale také pro cestovní ruch, protože vydáváme naše vlastní peníze. Například, když se podíváme na Lurdy, tak tam je celá řada občanů se sníženou mobilitou, kteří i přesto do Lurd přicestují. Je to tedy i důležitý zdroj příjmu. Když jsem hovořil o právech na cestovní ruch, Eh, tak bych to rád objasnil. Samozřejmě to není žádné právo, které je zakotveno ve smlouvách, ale my musíme politicky zaručit to, aby se na cesto, že se na cestovním ruchu bude podílet co největší množství občanů. Například tedy i lidé, kteří z důvodu stáří či, či eh, snížené mobility a dalších eh, problémů nemohou cestovat stejným způsobem jako běžní občané. My jsme již přistoupili k určitým iniciativám, které i v některých zemích je velice, již velice dobře fungují. A to je přesně to, na co se musíme soustředit a co musíme i nadále rozvíjet. Důležité je, abychom prodloužili hlavní sezónu. Eh, cestovní ruch nesmí existovat pouze v určitých měsících. Je důležité opravdu to rozšířit na celý rok. Když jsem byl komisařem pro dopravu, tak jsme velmi diskutovali o tunelu mezi B, pod Brennerem tak aby došlo ke snížení zátěže pro Rakousko. Já to přesně chápu a chápu i to, že je důležité, aby turisté necestovali pouze v hlavní sezóně, ale aby se vlastně ten tok turistů rozložil na celý rok. Nepřišel jsem zde jenom proto, abych zde představil svůj program. Jsem velice rád, že došlo k dialogu. Já jsem vás prosil o vaše konkrétní příspěvky, abyste mi tedy řekli, jakým způsobem si představujete společnou evropskou politiku cestovního ruchu. A to je přesně to, o co mi od 9. února jde. Je to velký projekt, potřebuje to čas, potřebujeme diskutovat, musíme si to dobře rozmyslet. Například v Řecku myslíme na bitvu u maratonu, která byla důležitá nejenom pro Řecko, ale pro celou Evropu. A tam jsem se setkal tohoto setkání, kdy jsme si připomínali tuto bitvu. A chci říci, že vždy rád navštívím váš výbor a budu si s vámi rád vyměňovat názory protože já opravdu rád přivítám z vaší strany konkrétní návrhy. tak jak vy si představujete, aby vypadalo to sdělení? Co se týče členských států, s těmi jsem se již spojil, ale samozřejmě je důležité diskutovat i s vámi. Bohužel náš čas pro dnešek již vypršel, ale chci opravdu ještě jednou zopakovat to, že vás ujišťuji, že se opravdu ze všech snil budu snažit eh, v tom směru, aby se sektor cestovního ruchu stál z jeden z velice důležitých sektorů v rámci naší ekonomiky. Děkuji vám za pozornost. Vážený pane komisaři Tajany, děkujeme. Opravdu děkujeme a doufám, že pokud se budete snažit opravdu běžet z maratonu do Aten vítězně, že když se tam dostanete, takže opravdu nebudete mít takový ten osud jako Fedipis, který tam doběhl a okamžitě po tomto běhu zemřel. Máte pravdu. Já si myslím, že lidé si uvědomují, když možná nedostatečně, dostatečně, jaký to měl význam pro další kulturní rozvoj v Evropě, Peršané, jak víme, se museli stáhnout tenkrát. Já bych vám velice rád ještě jednou poděkoval, nejenom za to, že jste se zúčastnil našeho setkání, ale že jste opravdu zůstal mnohem déle, než jsme předpokládali, odpověděl na všechny otázky a těšíme se na úzkou spolupráci do budoucna. Děkuji. We'll have a five minute... Nyní navrhuji pět minut přestávku na kafe a poté setkání koordinátorů.